Colleagues, we are starting again. It seems that our budgetary committee... Znovu obnovíme jednání. Náš rozpočtový výbor dnes je v takovém skutečně velice kooperativní náladě, protože jsme začali se, s jednáním s Ekonem. No a nakonec s Afetem a s bude spolupředseda pan Tobe. A to se zastýká Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. A myslím, že to je diskuze, která přichází v pravý čas. Protože je důležité vyhodnotit velmi pedlivě nový nástroj, který byl nastaven před dvěma lety, předtím než nabide svého definitivního tvaru pro finanční rámec 21 až 27. Takže já nebudu dále prodlužovat svůj úvod, právě protože máme jenom 45 minut. Naši tlumočníci už souhlasí, že souhlasili s prodloužením o 10 minut. A jdem slovo panu Tobemu. Vice Chair uh, uh, Dovsky, and I think this is all, all has uh, you've seen before. This has been an excellent uh, cooperation based. Uh, takže to je, děkuji za uh, tu tento úvod. Já se pokusím eh, to hovořit stručně. Mobilizace soukromých investic pro udržitelný rozvoj, to je zcela zásadní. Abychom dokázali eh, naplnit udržitel, cíle udržitelného rozvoje. Z bilionu musíme přejít z, eh, z miliard k bilionu. A to lze jedně prostřednictvím zdrojů z soukromého sektoru EFSD a jeho následnický program v dalším rámci bude středem tohoto úsilí. Parlament prostřednictvím eh, své přítomnosti eh, v, ve správní radě bude velmi úzce zapojen. Víte, že nastavení FSD se neobešlo bez určitých komplikací. Věci nepostupovaly tak rychle, jak se původně chtělo. Potřebujeme podrobné informace o tom, kolik záruk bylo podepsáno s kým, jaké jsou jejich cíle a jaké, jak, jaké jsou částky. Taky vítáme informace o hodnotící zprávě o FSD, což se očekávalo. A, ale nebylo to zatím publikováno. A, eh, do té doby se to vstoupilo v platnost tak vítáme nyní tu, teď tuto diskuzi po několika letech, protože ta nám umožní utvářet další podobu tohoto nástroje. Do budoucna děkuji. Myslím, že toto hodnocení by mělo být první a pak teprve utváření nějakých nových struktur. To, protože to je relativně nový nástroj. Ale dlužno podotknout, že jsme trošku zklamáni, pokud jde o ta data, bylo to 22. ledna. A to bylo přesně zrovna eh, v den zasedání našeho výboru. Takže by bylo dobré do, do budoucna lépe skoordinovat data, konání, abychom se mohli lépe účastnit. Samozřejmě je důležité také mít materiály, dokumenty. předtím a ne až po jednání strategické rady. A teď předávám slovo komisi, za níž je tu mis- Téke. Takže prosím, dávám vám slovo z DGDF. Děkuji vám, pane předsedo. Sní poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Safet, eh, Buč a Deve, dámy a pánové. Je mi skutečně nesmírnou ctí informovat vás o implementaci Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, nebo EFSD, a podat vám poslední informace o podpisu záručních dohod podle investičního plánu. Takže chci poděkovat Evropskému parlamentu, protože díky Evropskému parlamentu se nám podařilo to eh, schválit v roce 2017 v rekordním čase. Jinak vidím, vidím některé členy parlamentu, kteří eh, k tomu skutečně výrazně napomohli. A já budu teď citovat některé části té hodnotící dohody. Byl to úspěšné, připravili jsme několik slajdů, abychom si udělali představu o tom, o čem je řeč. Předně bych vám měla říci, že jsme měli čtyři zasedání, na které byl parlament pozván. Vyjadřujeme politování že, nad tím, že poslední zasedání bylo naplánováno na 21. ledna a teprve pozdě jsme se dověděli, že eh, výbor, zasedání výboru debor nemohlo být odloženo. Takže vám teď slibujeme tedy že budeme koordinovat lépe. Příště. A teď dalšímu slajdu. Eh, ten fund fond skutečně zahájil svoji činnost. Zatím jsme podepsali sedm záručních dohod a já e, začnu tím prvním pilířem. Roku 2018 vlastně ta operační eh, rada podle tam bylo těch pět garančních oken a možná vás to bude mást, protože vidíte tady 1,55 miliard. Asi si vzpomínáte, že tam máme záruku 1,5 a mohu vám říct, že jsme obdrželi dodatečné příspěvky, 40 milionů od Gatesovy nadace, 10 milionů od Dánska a ještě další příspěvky od České republiky, Německa, Estonska, které k tomu byly ještě přidány. A e, jsme přesvědčeni, že prostřednictvím pákového e, efektu se to ještě zvýší že bychom vytvořili čtyři, můžeme vytvořit 4 miliony pracovních míst, snížit eh, emise uhlíkových, eh, skleníkových plynů a samozřejmě taky ta geografická eh, alokace. Dvě třetiny subsárská Afrika a jedna třetina pro politiky sousedství. Takže udržitelná energetika, zejména obnovitelná energetika a malé a střední podniky. Našli jsme ještě další dostatečné prostředky technické pomoci. Hodně času jsme zasvětili tomu, aby sem, abychom správně nastavili ten třetí pilíř, že je důležité mít e, řádné ústavní prostředí, 700 milionů jsme zasvětili té regulační části a e, čtyři strategické rady, mohu vás informovat o jejich rozhodnutích, schválili takzvané okna, to jsou ty investiční oblasti, jednací řád, tam máme další pozorovatele, dále skupina GITA a vítáme příspěvky které jsem již zmínila. Dále jsme podepsali tu dohodu záruční 2018 ve Vídni. To začalo s nazírá velice důležitá eh, záruční dohoda, která má po, použít uprchlíkům 75 milionů sdílení rizik a sekundární implementační záruční dohody byly rovněž podepsány. Bychom mohli mít až další prostředky asistence, abychom jim pomohli, abychom pomohli také vytváření pracovních příležitostí. A v Johannesburgu v listopadu jsme podepsali další záruční dohodu s CDP a e, co se týče Pelagos CDP, bylo 30 milionů a pak e, ty společné podniky 42. A poslední z těch čtyř rozpočtů čtyři skupin, to bylo 21. ledna letošního roku, kdy jsme podepsali velice důležitou dohodu 100 milionů a podepsali jsme také 50 eh, milionů posílení investic EBRD, dále z EIB a energetický eh, projekt což bylo asi 40 milionů. A celkem za to jsme už využili 337 z té eh, záruky, jednu čtvrtinu celkově té záruky. Prosím o další slide. A Chci vám ukázat, že máme velice diferencovanou architekturu finanční. Deset různých finančních institucí. Myslím si, že spolupráce s tolika institucemi vnáší do naší iniciativy větší kvalitu, protože uvědomme si, že 1,5 záruka 1,5 miliard, tak tam jsme měli vlastně třikrát nadměrný počet Eh, žádostí o, eh, na tento záruční fond. A jak říkám, díky, díky pakovému efektu můžeme mít až 17,5 miliard v subsaharské Africe a v evropském sousedství. Takže prosím dál. Asi se budete ptát, proč pouze sedm. A je to poprvé, kdy komise podepsala záruční dohodu té externí části. Ta komerční část, kterou jsme podepsali, kterou jsme sestavili s jednou velmi dobrou právnickou firmou, to nebyl až takový problém jako ty horizontální otázky, které musíme vyjednat v rámci našich služeb, zejména přístup OLAFu, restriktivní opatření s mezinárodními institucemi. Takže další slide bude o dalších krocích. A tady máte náš jasný závazek, že se pokusíme mít až 8 dalších dohod do léta. A také pro zbytek roku do konce prosince. Ale musíme to dokončit do roku 2020. Takže pro veškeré tyto návrhy to bude do roku do 28. února. A ještě takzvané FSD blending. Víte, že to je rovněž součástí EIP. Snažili jsme se najít maximum prostředků v geografických programech. 3,1 miliard s pákovým efektem až 30 miliard pro 154 projektů v subsaharské Africe a evropském sousedství. Hlavní sektory jsou doprava, energetika, soukromý sektor, rozvoj a zemědělství. A kromě toho vás chci informovat, že další alokace pro 2020 se blíží 3,5 miliarda. Také se, se, jsme zaměstnáni tím, abychom dělali nějaký outreach, nemůžeme fungovat v izolaci, Eh, provedli jsme celou řadu návštěv. Můžete se podívat na poslední slide. Business Forum Kamerun, Senegal, Sierra Leone a plánujeme i další. Uganda, Mozambik, Madagaskar. Pokud se k nám chcete připojit, prosím, jste vítáni uvidíme, jak budeme implementovat náš externí plán. A nyní pár slov k hodnocení. Výsledky jsou natolik pozitivní, že jsme to chtěli správně nastavit. A tady nemohu než přečíst pár relevantních doporučení té zprávy. Takže relevance. Zpráva říká, že FSD vysoce relevantní požadavkům nového finančního modelu. A pravděpodobně je to jeden z předních příkladů toho, kdy nového modelu, když nastartujeme FSD, tak tím komise definuje novou, gener, novou, novou vlastně generaci dárcovství a teď ještě adicionalita, potenciál. Um, je vlastně tam je finanční pákový efekt 10 a pak, abychom ukázali, že to umožňuje transparentní management a že to naprosto eh, odpovídá eh, nařízení o FSD. Takže to je velice důležité. FSD musí podporovat větší koordinaci a sladění mezi Evropskou unii. AFI a je tu snaha o takzvaný model otevřeného přístupu a portfoliový přístup, který zajišťuje větší flexibilitu a zapojení soukromého sektoru. Děkuji a ráda odpovím naše dotazy. Děkuji. Dobré pozitivní vyhodnocení externích rozpočtových nástrojů Evropské unie Eh, předtím, než se odehraje rozhodující jednání mezi eh, eh, vládami v únoru. A teď čas pro zpravodaje. Zpravodajku pracuje aktivně už o tří hodin. Myslím, že každá složka je vaše. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, tak to je. I v posledním legislativním období už to hodně odhrálo a teď to je také tak. Máme pořád co dělat. Děkuji vám nejprve za všechny informace. Děkuji za tuto dobrou práci, je to pravda. O tomto úmyslu jsme velmi tvrdě vyjednávali a to, že je teď realizován s konkrétními projekty, to je přeci to je velmi hezké zjistit. Ve vaší prezentaci jsem našla pár hesel a pár ideí. Mluvilo se o jednání například projekty v nejméně vyvinutých zemích, posílení postavení žen a dívek ve venkovských oblastech. Parlament se za toto vždycky zasazoval. Myslím si, že proto se o tom také mluvila. V každém případě je velmi hezké sledovat, že se v tomto směru pracuje. Eh, v těchto oblastech, eh, které jsme vždycky zúrazňovali, kdy jsme říkali, že ten nástroj je tady obzvláště důležitý. Teď eh, tu máme pár požadavků k časovému harmonogramu a také k podkladům které nám e, musí být dány dispozici předem, ale pan předseda to už říkal a viděla jsem taky, že jste si dělali poznámky a proto toto přeskočím, ale teď bych přece měla pár otázek Hodně času uplynulo, když byly podepsány první smlouvy a to je taky běžné u, v případě nového nástroje financování, ale jak jste říkala, eh, Teď už pracujeme na tom, abychom mluvili o novém nástroji, ale posouzení starého ještě k dispozici nemáme, proto by bylo eh, pěkné, kdybychom tady zaznamenali další vylepšení eh, v případě nového nástroje. Proto si kladu otázku, proč došlo k takové prodlevě při podpisu, nebo v čem jsou ještě slabiny. Za druhé, k um, osobnímu um, vybavení, um, tedy ze strany komise, i když se podíváme na budoucnost nového EFST, který bude ještě objemnější, to znamená více odborných uh, pracovníků, větší personální obsazení, tady by mě zajímalo, Eh, jak vypadají opatření Evropské komise, co všechno musí být zohledněno eh, pro to, aby, eh, tedy jestli návrh víceletého finančního rámce počítá s tím, že budou výdaje zkráceny a měli bychom tomu zabránit, protože bychom nechtěli ohrozit tyto projekty. Za třetí, hodně jsme mluvili o tom, o to, abyste o tom také krátce pohovořila, toto, tento pákový efekt o něch projektů. Jako vždycky, i tady je nutné eh, vytvořit rovnováhu. Pákový efekt je důležitý a proto máme tyto nástroje financování, ale eh, to ještě neznamená, že, můžeme, eh, že budeme zapomínat na méně důležité projekty, kde máme menší pákový efekt, ale jsou to projekty, které mají velký sociální dopad. Takže nepřehánějme nemysleme jenom na ekonomickou stránku věci, ale také na důležité sociální dopady. Především jde o posouzení projektů některé projekty, některé nemají být financovány, takže tak to zatím ukončím, protože jsem už pár otázek položila. Děkuji. Paní je. Děkuji. Ano, chtěla bych potvořit to, co právě bylo řečeno. E, šlo o je tady, eh, jsou tady důležité projekty a výbor se velice za tyto projekty už zasazoval. Možná, že by tu mohla vzniknout nějaká organizace, která by Um, upravila způsob, jak můžeme intervenovat. Toto je velice důležitá věc. Je, to, eh, je tu další věc, která je důležitá. Máme tady rubriky, témata, okruhy. Je tu celá řada věcí, na kterých se shodneme, začlenování mladých lidí. Máme spoustu nových eh, přístupů, jako například udržitelná, obnovitelná energie a podobně. Ale jak budeme zvládat eh, jak budeme chtít vytvořit, jak budeme chtít docílit vývoje, který jen tak ne, e, se nevytratí. Něco, co bude pokračovat a něco, s čím se stotožní místní komunity. Jaké projekty e, tu máte? které budou začleněny e, na udrži- tedy za, za, zacíleny na udržitelný vývoj. Jak to udělat, abychom se všichni, aby se všichni stotožnili? Máme tady spoustu místních aktérů, jsou to malí podnikatelé. Ano, tito malí podnikatelé tady je možnost um, dát dohromady projekty, které budou pokračovat. Jak chcete vyškolit takovéto lidi přímo v terénu, lidi, kteří um, budou v popředí takovéhoto vývoje um, a povedou projekty, jako jsou tyto? Ano, máte pravdu. Uh, fond pro udržitelný vývoj by měl být určen pro udržitelné projekty. A teď má čas komise na odpovědi. Thank you very much. Děkuji. Ano. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala za vaše dotazy. I my se domníváme, že je potřeba brát v potaz sociální aspekty, ne pouze ten pákový efekt. A proto to regulujeme, co do odvětví, co do jednotlivých členských zemí. Ono jde také o eh, pricing, protože si musíme uvědomit, že existují odvětví, kde potřebujeme větší intervence. Eh, v takovém případě tedy můžeme regulovat. A já se domnívám, že eh, ve všech našich dohodách o garancích finanční institucí dodrže, finanční instituce tedy eh, dodržely přístupy, pokud jde o eh, genderové otázky a o další prioritní záležitosti, které jsme předložili. A my jsme to tedy spojili s udržitelnými městy, s udržitelnou energií, s udržitelnou konektivitou. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, o to právě jde. My tady hovoříme eh, s další, nebo jednáme s dalšími finančními institucemi a já si myslím, že oni musí poskytnout eh, tedy udržitelné financování, abychom zůstali, eh, nebo aby oficiální rozvojová pomoc zůstala taková, jak si ji představujeme. My tedy potřebujeme expertní znalosti, díky nim můžeme provádět expert, nebo intervence tak, abychom dosáhli trvalého efektu. V tuto chvíli zvažujeme jednotlivé možnosti, pokud jde o EFSD+, snažíme se působit globálně, to znamená v Asii, v Jižní Americe je možné, že tu jsou i další možnosti, můžeme eh, ku příkladu se více soustředit na lidský kapitál, na digitální sociální eh, oblast. O, můžeme se zaměřovat na eh, příčiny migrace. Ale vše musíme koncipovat dlouhodobě. Potřebujeme tedy pákové efekty tak abychom toho dlouhodobého účinku dosáhli. Ale ještě jednou zdůrazňuji, že si dáváme pozor i na sociální aspekty. Musíme mít na paměti 50% pravidlo a musíme tedy dostat sociálním aspektům. Domnívám se, že právě to je Eh, možná odpověď na vaše otázky. Budeme se tedy snažit spolupracovat s Evropským parlamentem i do budoucna na eh, a ještě jednu věc jsem zapomněla. Ano, my samozřejmě využíváme technické podpory a využíváme také podnikatelského prostředí, tak abychom tedy dosáhli trvalých udržitelných efektů. To je další část naší práce, i to musíme vzít tedy v potaz. Velmi vám děkuji. Děkuji. Udržitelnost to je tedy slovo číslo jedna dnešního večera a pákový efekt je pojem číslo dvě. A nyní pan Tobe, závěrečná poznámka. Ano, děkuji a rád bych řekl, že tedy Máme před sebou velmi zajímavé měsíce a myslím si, že bychom se měli snažit využít příležitostí, které před sebou máme. Pokud se nám podaří dosáhnout úspěšné koordinace jednotlivých evropských nástrojů, tak dosáhneme našich cílů. Potřebujeme regulační rámec, potřebujeme podněcovat investice a samozřejmě, že se musíme postarat také o udržitelný růst v rozvojových partnerských zemích. Je důležité, abychom prováděli hodnocení, je důležité, abychom to začlenili do naší budoucí práce, ale v každém případě máme před sebou poměrně velké šance a myslím si, že máme před sebou velmi napínavé a zajímavé měsíce. Děkuji a to znamená, že to byl konec naší dnešní zkuze. Já vám děkuji za vaši účast, za vaše příspěvky a e, budeme se i tomuto tématu nadále věnovat. Děkuji.